Mikrofon. Herr Kollege Buda. Okay, Drazí kolegové, sezónní a přezraniční pracovníci představují naprosto nezbytnou kategorii pro mnoho odvětví lidské činnosti. V průběhu pandemie jejich nedostatek ohrozil samotnou existenci mnoha hospodářství v evropských zemích. Ve mnoha státech přitom tito lidé vyšli vstříc a pomohli ve velmi těžké situaci. Pane komisaři, Evropská komise musí najít mechanismy, prostřednictvím kterým, kterým budou zajištěny podmínky práce a odpovídající odměny v cílových státech musí být dodrženy právní normy, eh, ubytování a sociální standardy, které eh, zajistí ochranu v případě třeba onemocnění, včetně pandemie. Kromě toho musí vzniknout telefonní linky, které budou k dispozici v členských státech, aby tito pracovníci se mohli obrátit o radu na Eh, někoho, kdo jim sdělí, jaké, jaká jsou jejich práva. Děkuji kolegovi Budově, nyní kolegyně Dura Ferrandis. Děkuji mnohokrát. Pandemie, která momentálně probíhá, jasně ukázala, jak to vypadá s mobilitou pracovníků a migrantů. Ne vždy se eh, tady s ním zachází stejným rovným způsobem jako se národními státními příslušníky. Myslím eh, na ty, kteří pocházejí z eh, evropských zemí, ale také ze třetích zemí, například sezónní pracovníci v zemědělství, kteří přichází se zásadním příspěvkem pro zajištění základních potravin. Nyní v době krize jsme viděli, v jak extrémně špatných podmínkách oni jsou ubytováni, v jak špatných podmínkách oni musí žít. To je naprosto nepřijatelné. Musíme odhalit, eh, odkrývat veškerý podvod a veškeré zneužívání, neboť tato situace je špatná a škodí celému sektoru a vede také k pokřivení hospodářské soutěže. Eh, tak, protože existují také slušní eh, zaměstnavatele, ale ti neslušní přesouvají pracovníky a bez jakéhokoliv zajištění jakékoliv obrany. Například takto se dostali Rumuni či Bulhaři do Nizozemí, byli původně zaměstnáni ve Španělsku. Není možné, aby tato tak to probíhalo. Je třeba, aby všichni měli důstojné pracovní podmínky, měli sociální ochranu a aby byli to vlastně dosáhnout na státní pomoc v případě nouze nezávisle na tom, z jakého členského státu pocházejí. Děkuji a nyní kolegyně Briny na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já se, mě těší tato iniciativa na ochranu eh, přeshraničních a sezónních eh, pracovníků v kontextu krize koronaviru i když to není jen tato krize, ale tato ještě zdůraznila. Samozřejmě, že pohyb, eh, volný pohyb je eh, zaručeným právem, ale krize koronaviru eh, ukázala určitá nebezpečí zneužívání, ukázala to, že každý členský stát má odpovědnost zajistit jejich dodržování. Zejména musíme se sezónním přezoničním pracovníkům zajistit účinnou sociální ochranu a také odpovídající podmínky Eh, zdravotní péče. I inspekce, pracovní inspekce a musíme rychle eh, transponovat upravenou směrnici o vysílaných pracovnicích. Děkuji. Vielen, vielen Dank, Frau Kollegin. Děkuji mnohokrát kolegyni Bryny. Běžně kolegům, kteří zde nejsou, nedávám slovo, ale kolega Radačovský seděl pouze na jiném místě. On zde byl, takže prosím, kolego. Pan Radačovský, kde je? Kde je jeho místo? Prosím, máte slovo. Vážení kolegovia. Vážení kolegové, v plném rozsahu podpory návrh usnesení, které se týká zahranič, a sezónních pracovníků. Je všeobecně známo, že zejména sezónní pracovníci pocházejí ze sociálně slabších skupin, že pocházejí ze zemí východní Evropy a pocházejí z také z třetích zemí. Také všeobecně známo, že pracují na základě krátkodobých smluv, mají špatné pracovní podmínky, často e, pouze minimální mzdu. Je proto potřebné, abychom se zabývali těmito skutečnostmi, jejich situací a zajistit, aby pracovní podmínky těmto zaměstnanců byly E, byly dostatečně dobré, neboť oni vytváří značný příjem pro země, pro které pracují. Je třeba, aby jejich pracovní podmínky byly také v souladu s evropskou legislativou. Musíme myslet také do budoucna a zajistit, že možná budeme mít situaci, že takovéto podmínky a sezónní zaměstnání se bude také týkat mužů a žen z Paříže, ze Švédska a z jiných zemí, že oni budou pak přicházet pracovat do zemí východní Evropy. Takže i z toho důvodu chceme, aby i oni pak tam měli podmínky stejné, jako mají dnes. Děkuji mnohokrát kolegovi Dadačovskému a nyní na jednu minutu Kolega Raj. A děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, v Německu máme nový koronavirový hotspot a opět je to uh, průmysl, který zpracovává maso. 7 tisíc pracovníků je v tom závodu uh, v karanténě. To je ten jeden z největších uh, koncernů, který zpracovává maso v Německu. A tyto pracovníci pocházejí zejména z Rumunska a z Bulharska. A uh, ministerský předseda e, Severního podní Vestválska k tomu říká, že odpovědní za ty nové dlouhé infekce nejsou jejich pracovní podmínky a podmínky, jak bydlí tito pracovníky. Oni tvrdí, že za to může to, že o víkendu jezdí domů. No já jsem naprosto skutečně zděšen tím, jak to mohl ministerský předseda tak to říci, protože ten skutečný problém to byl e, prostituce, sociální podvod, kriminalita, mzdový dumping, e, to, jak bydlí, natěsňání, ale těm lidem vlastně tvrdit, že se nakazili proto, protože jeli domů, to mně přijde naprosto nepřijatelné. Děkuji. A na minutu kolegyně Reintke. Řada nákaz, případů nákazy v Gitrclo a premiér Lašet říká, jenom to, že si to ti pracovníci přivezli sebou z Rumunska a z Bulharsko, ale tak to, to prostě nejde. Je to nepřátelský narrativ vůči pracovníkům ze zahraničí, že sebou přiváží nějaké choroby a samozřejmě, že je odpovědností premiéra Severního Porní Westfálska, aby se staral i o tyto pracovníci. Oni jsou mají obrovsky nízké platy a jsou ubytováni v hromadných ubytováních a nemělo by hrát roli, jakou mají národnost. A Evropská agentura musí toto právo prosazovat a chránit. A pokud to nestačí, tak musíme zvýšit standardy, protože musíme ukončit takové vykořišťování. Děkuji, děkuji kolegyni Reintke a nyní jednu minutu paní kolegyně Aguilar. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla začít tím, že uznám tu výbornou práci sezónních pracovníků na venkově v zemědělství podle španělských zemědělských organizací odvádějí výbornou práci. Kvůli koronaviru se došlo k tomu, že se ztratila některá pracovní místa. Dochází tedy k využití dezinformací. Vlády se snaží eh, obvinovat španělské zemědělce z otrokářství. A nesmíme připustit takováto obvinování, obzvláště od vlády, která nechala řadu lidí zemřít v pečovatelských domech a v nemocnicích. A když onemocněla policie a pracovníci z nemocnic, byly jim odmítnuty základní prostředky, základní pomůcky. Takže nesmíme takováto obvinění nechat probíhat. Mnohokrát děkuji a nyní na jednu minutu paní Gema. Děkuji, pane předsedo. My jsme si vědomi, že ta opatření přijatá členskými státy pro boj proti koroně viru, ta opatření mají velké dopady na přeshraniční pracovníky v těch zemích, kde byli zaměstnáni. A nyní se ocitli bez příjmu, bez dopravy, bez ubytování. Obzvláště mám na mysli sezónní pracovníky v oblasti zemědělství kteří se často stali oběťmi. Bohužel na jihu Itálie toto je velký problém. Toto usnesení chce řešit problémy této kategorie pracovníků. Proto doufám, že komise a členské státy zajistí plnou ochranu jejich práv a ukončí jakoukoliv diskriminaci pracovníků. V radě musíme zajistit dostupné potřebné prostředky, abychom mohli zajistit, že můžeme poskytnout pracovní místa a podporu těm dotčeným pracovníkům. Mnohokrát děkuji. Paní Gema, nyní jednu minutu kolega Furlas. to Děkuji. Pane komisaři, volný pohyb pracuj, pracujících je jedním ze základních principů Evropské unie, ať už jsou to sezónní pracovníci či přezraniční pracovníci. Jsou to vždy lidé, jsou to muži a ženy, kteří mají rodiny, eh, lidi, kteří závisí na jejich platu. A Oni očekávají, že my uděláme vše, co je v našich silách, abychom je ochránili. Naše současná role je vyslat jasné poselství, kterém řekneme, že se snažíme chránit jejich pracovní příležitosti, že nejdeme proti nim. To je to základní poselství, které musí z této sněmovny dnešní den vzejít. Mnohokrát děkuji kolegovi Furlasovi a nyní následuje kolega Angel. Jednu minutu. Krize COVID-19 poukázala na strukturální problémy související se pohybem pracovníků v Evropě. A já vítám toto usnesení, které vede zaměstnance i státy k větší zodpovědnosti přílišné vy, tedy vykořišťování těchto pracovníků musí uh, ustat. A také musíme eh, zajistit, aby existovaly účinné inspekce. Bylo publikováno několik velice užitečných doporučení, ovšem samozřejmě pokud nejsou naplňovány členskými státy, Eh, tak eh, nejsou příliš užitečné. My, socialisté, žádáme ještě více transparentnosti a chceme, aby bylo přijato ještě více opatření. Musíme zajistit dodržování eh, sociálních a zdravotních práv a čekáme i legislativní nástroj a jménem skupiny SAD chci poděkovat všem nevládním organizacím a sociálním partnerům za jejich výraznou pomoc, kterou udělili všem eh, ohroženým pracovníkům v průběhu. Děkuji. Děkuji. A nyní na kolegu, eh, jen jednu minutu kolegyně Bilde. Děkuji, pane předsedo. Epidemie COVID-19, víte to, byla velký zásah do ekonomiky našeho kontinentu. Bylo to skutečně velice strašná situace všude. A já bych tady ráda hájila naše mladé lidi ve zemí, jako je Francie, kde bude milion nezaměstnaných. Naše mladí lidé či studenti budou mít hrozné potíže. Kolik asi mladých lidí bude v situaci, že se jim nepodaří po skončení studií nalézt mladé pracovní místo? Kolik, kolik studující nebude mít stáž, aby mohli dokončit své studium a mít validovaný e, diplom? A to nebude trvat měsíc, to bude trvat celé roky, než ti lidé ve svém oboru najdou pracovní místo. Takže ty lidi pravděpodobně budou odcházet z Evropy, aby měli lepší budoucnost. V této situaci my musíme respektovat eh, veškerá pravidla světového eh, globalizovaného systému a necháme si do naší země pouštět desítky tisíc eh, vyslaných pracovníků a přitom bychom měli dát prioritu našemu vlastnímu místu u nás v naší zemí. Toto je doktrína, která se nám nelíbí a proto vyzývám ekonomik, Evropskou komisu. Myslete na mladé lidi, na studující, na mladé akademiky, protože oni potřebují budoucnost. Bohužel jsou problémy se zvukem a navíc předseda přerušuje. Jako další bude hovořit kolega Andres na jednu minutu. Ten eh, muž byl, jemu bylo 55, pocházel z Rumunska a vlastně zhroutil se u pásu a ještě mu nadávali eh, jiní zaměstnanci, proč tam leží. 8 kilometrů musel jít pěšky od svého pobytu, než mohl navštívit lékaře. Dnes v Německu ho nikdo nepřipoduje. A my máme v zemědělství, eh, v například v docích e, mnoho pracovníků z jiných zemí, mnoho z nich pracuje také na jatkách, jsou špatně placeny, mají špatnou ochranu zdraví a vůbec nemají žádné sociální pojištění. Jejich osud by nás neměl zajímat pouze v opak, e, okamžiku, kdy se koronavirus obrví v německých jatkách. A jsou to konkrétní podmínky, které, podniky, které takto vykořistují pracovníky. Německo by mělo své předsednictví využít k tomu, aby chránilo práva všech pracovníků v celé Evropské unii a komise se musí více zasazovat o pracující. Je dobré, že my zde jako parlament máme toto usnesení, tím jsme udělali první krok a prosím, postarajme se nyní společně o to, aby se jejich situace skutečně zlepšila. Děkuji, děkuji kolegovi Andresonovi a nyní kolegyně Zálevská na jednu minutu. Pane przewodniczący, koleżanki i koledzy. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pandemie COVID-19 tragicky upozornila na to, o čem již dlouhou dobu hovoříme. Ta situace se mění, ale tam, kde byly problémy, tam je to teď ještě horší. Takže je na čase, abychom se poučili a přišli s nějakými doporučeními. Na druhé straně my, poslanci, bychom měli přijmout závazek, že budeme spolupracovat s členskými státy, protože oni jsou zodpovědní za kontrolu těch společností, které zneužívají sezónní pracovníky. Musíme se pokusit vyřešit ty problémy společně a já doufám, že německé předsednictví bude mít na svém programu taková setkání mezi ministry sociálních a rodinných záležitostí a doufám, že dostaneme v čas zprávu, která bude výsledkem úvah o tom, co se nedávno dělo. Děkuji a nyní kolega Falka. Děkuji pane předsedo, drazí kolegové a kolegyně. Prošli jsme jakousi zkouškou před 13 lety, já, koupil se kolo ehm, a já jsem tehdy pracoval a myslel jsem na to kolo a nemyslel jsem vůbec na svoji bezpečnost. Ale dnes už vidím věci jinak. Touto, tímto usnesením vyzýváme vlády a zaměstnavatele, aby zajistili adekvátní ochranu zlepšení podmínek práce, dodržení norem ubytování, zlepšení norem zdravotní péče a bezpečnosti práce. Potřebujeme zvýšit eh, zodpovědnost i náborových eh, agentur a firem. Děkuji zpravodajovi, že zohlednil šest důležitých bodů, které jsem navrhl za rumunskou delegaci EPP. Děkuji. Děkuji kolegovi Falkaovi a na jednu minutu nyní bude mít slovo kolega Majorino. Děkuji, pandemie. Pandemie měla hrozné dopady na náš život Pandemie měla strašné dopady na naše životy, ale to nedopadlo na nás, na všechny stejným způsobem. Eh, ti, kteří již na začátku pandemie měli špatné pracovní a životní podmínky, na ty to dopadlo mnohem hůře, i když jsou často systémově relevantní. Jsou to pracovníci kritické infrastruktury. Eh, samozřejmě se to týkalo zejména sezónních pracovníků v zemědělství, ti pracují za strašných podmínek, eh, za naprosto hladovou mzdu a když došlo ke koronavirové krizi, tak neměli vůbec žádnou zdravotní péči a žádnou ochranu před nákazou. Eh, oni pracují skutečně jako otroci a jsou vykořišťováni. Eh, to je ten systém pracovních agentur v eh, Itálii. Tedy potřebujeme eh, opatření, která zajistí rovné podmínky těchto pracovníků, rovné zacházení s nimi jako s jinými pracovníky. Musíme chránit jejich čest, mají důstojnost stejně jako všichni ostatní. Je třeba se podívat na to, jak ty lidé pracují, za jakých podmínek, za jakých podmínek je jim poskytováno ubytování, jak to vypadá se smlouvami z právního hlediska. A musíme se také vyhýbat sociálnímu dumpingu a musíme zabránit, aby docházelo k nespravedlivé soutěži. Děkuji panu Majorinovi a nyní na minutu kolegyně Konte c'è bisogno di ascoltare, ascoltare tutte quelle istanze che arrivano dai nostri lavoratori. Musíme naslouchat, musíme naslouchat všem a co, všemu, co nám říkají naši přeshraniční a sezónní pracovníci. A e, in, pokud chceme skutečně splnit produkční požadavky tak musíme dávat prioritu nezaměstnaným občanům, kteří jsou postiženi krizí. Možná mít dokonce nějaký lístkový systém, abychom legalizovali pobyt některých osob a aby jsme vyřešili i fiskální otázky. Samozřejmě jedná se o lidi, kteří mohou pracovat pouze v určitých sezónách, například v lyžařských rezortech nebo eh, v pobřežních letoviscích nebo v zemědělství. Ti všichni, těm musí být eh, dány řádné pracovní podmínky ze strany členských států. Děkuji kolegyně Konde a nyní kolega Šáka. vášený pane předsedo, Vážení kolegové, vážené kolegyně, govorovinová krize velice dopadla právě na pendlery a přeshraniční pracovníky. Já jsem to pozoroval, eh, protože žijí v regionu, kde platili zcela specifické podmínky pro pendlery. Já jsem z Bulgarlandu, což je část Rakouska, která je u hranice, kde jsme si vždy váčili toho, že jsme eh, žili spolu se všemi ostatními státy a že pracovníci byli mobilní. To má pro nás zcela ústřední význam. A v mém regionu jsme to zejména měli v oblasti eh, péče a zdravotní péče. Důležité je, aby Evropský parlament dnes vyslal jasný seznam směrem k těmto mobilním pracovníkům a sezónním pracovníkům pracovníkům signál v tom smyslu, že si jich vážíme. To si myslím je zásadní. Mnoho lidí mělo strach, když byly zavřeny hranice. Nevěděli, kde mají strávit příští dny či měsíce, zda to má mít na pracovišti nebo u rodiny. My jsme tedy vděční, že tady velice rychle se ta opatření změnila a také jsme rádi, že dnes Evropský parlament vysílá jasný signál. Děkuji kolegovi Sagáce a nyní na jednu minutu kolega Negresku. Pane komisaři, drazí kolegové, uskutečnění tohoto společného usnesení je důležitým krokem k zajištění lepších podmínek pro sezónní pracovníky a je to jasné poselství, že nebudeme tolerovat žádné moderní otroctví. Tak se potvrzuje eh, sociálně demokratické poselství, že jsou tu velké problémy a pošlapávají se sociální práva a pracovní práva. V případě eh, Rumunska ohrozila dokonce i vláda um, osudy těchto pracovníků tím, že neaplikovala uh, evropskou legislativu. Takže je to určité poselství vůči vládám a národním orgánům a děkuji všem, kteří podepsali naši petici adresovanou evropským institucím. Ale situace není vyřešená. Ti, kteří pracují Eh, na ulici, ti, kteří jsou za volantem a tak dále. Musíme chránit skutečně všechny a zasáhnout tam, kde došlo k nějakému porušení, jak se tomu stalo v případě eh, rumunských pracujících. Mnohokrát děkuji kolegovi Neglesku a nyní jednu minutu kolegyně Sardone. Děkuji, pane předsedo. My tady hovoříme o sezónních pracovnících, a o hraničních kontrolách zprávě hranic, ale myslím, že si můžeme říci pravdu. Během covidu se na našich pobřežích vylodili tisíce migrantů, takže ta zpráva hranic nefungovala úplně perfektně. A pokud je o karanténu, vznikaly zde snahy nějak řešit tu krizi a přijímání. A chyběl nám sdílený přístup k této krizi. Vláda říká, že kvůli tomu, že potřebujeme sezónní pracovníky v zemědělství, tak eh, s tím bude vším souhlasit. Děkuji paní kolegyni a nyní kolega Ludken. Děkuji, pane předsedo. Covidová krize ukázala, do jaké míry sezónní pracovníci jsou důležití pro to, abychom zajistili naši potravinovou bezpečnost pro naše občany. Tito pracovníci zaslouží naše uznání, náš respekt a v tomto smyslu děkuji také panu zpravodaji eh, za to, jak tedy navrhl text a zohlednil naše příspěvky. A myslím si, že co se týče těch přeshraničních pracovníků, eh, u nás, já také pocházím tedy z přehraniční oblasti, takže tam máme jedno z dvou, jsou přehraniční a tady ukázal se, jaké problémy byly během krize, bylo to obtížné překračovat hranici. Možná bychom měli mít na evropské úrovni nějaký pas, který by jasně prokázal lenčního pracovníka, což by usnadnilo kontroly a usnadnilo by to také život podnikům, který by neměli tak, takové eh, administrativní postupy, jako tomu bylo během krize. Takže to by byla možná taková dobrá myšlenka, vytvořit takovýto pas, pas lenčního eh, pracovníka a to samozřejmě by platilo i pro ty lidi, kteří kvůli zdravotním důvodům překračují, překračují hranici. To si myslím, že by mohlo ulehčit život skutečně mnohým. Děkuji kolegovi Lutkenovi a nyní kolega Kohut na jednu minutu. Mr. President, dear colleagues. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo. Já už jsem se vyjádřil o nutnosti chránit práva přeshraničních pracovníků, ale budeme hlasovat o důležitém usnesení týkající se jejich práv práva přeshranič, i práva přeshraničních a sezónních pracovníků. Já jsem byl jedním z nich skoro pět let a je to dobrý krok, je to krok správným směrem, ale musí následovat konkrétní kroky, jak ze strany Evropské unie, tak i členských států. Jak už legislativní, tak nelegislativní. Obzvlášť poskytování eh, stěžených informací v průběhu této krize se tak nestalo. Abychom pomohli přezraničním pracovníkům v mém regionu ve Slesku, jsme museli otevřít přezraniční informační bod, protože veřejné orgány chyběly. A to není správné. Od, společnosti jsou odolné, ale jedině když jsou správně informované veřejné orgány, musí zajistit um, přesné a aktuální a ucelené informace, jakožto lidské právo. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Kohut. Děkuji kolegovi Kohutovi. A nyní za komisi pan komisař Schmidt. Deputé. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, hovořili jsme dnes odpoledne o tématu, které je důležité, o tématu, které je přímo v srdci evropského projektu. A to je volný pohyb pracovníků. To je skutečně velká vymoženost, něco obrovského. A je to také obrovská odpovědnost. Bohužel, ve světle aktuální krize jste konstatovali, že Dříve jsme tady měli, tedy i dříve před krizí, jsme v rámci z pohybu pracovníků měli eh, nepřijatelné situace, nedůstojné podmínky pro život, nedůstojné podmínky pro ubytování těchto pracovníků. Já doufám, že na to rozprava nám pomůže efektivnějším způsobem veškeré tyto problémy vyřešit. To není pouze to řešení, jak o tom tady někdo hovořil, že bychom měli zrušit tu směrnici o vysílání pracovníků. Protože pokud tato směrnice by byla aplikována správně, tak by nedocházelo k té současné skandální situaci. Takže ta právní situace není problematická to, co je problematické, je to, že ta směrnice se neprovádí. Je to ta skutečnost, že kontroly se neprovádí, anebo jsou nedostatečné. A proto já si myslím, že toto je apel na všechny. Samozřejmě na zaměstnavatele, samozřejmě na členské státy. Apelujeme na to, aby se právo aplikovalo, aby se aplikovali evropské zásady. Pokud bychom se takto chovali, pokud to uděláme, pokročíme a mohli bychom znovu obnovit důstojnost těchto pracovníků, kterou si zasluhují. Děkuji panu komisaři Šmitovi a na závěr naší rozpravy opět paní ministrině Brňac jménem Rady. Děkuji Vážení poslanci, na závěr bych chtěla zopakovat podporu Rady, pokud jde o volný pohyb sezónních a přeshraničních pracovníků, ale chtěla bych zopakovat podmínky té podpory a to je poskytnutí sociální ochrany a bezpečnosti a zdraví při práci a rovné podmínky s národními pracovníky. Členské státy se budou snažit hledat řešení obzvláště v této krizi způsobené COVID-19. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní ministrině Brněc. Toto byl váš poslední vstup v rámci vaší funkci, v rámci chorvatského předsednictví rady. Děkuji vám. Přeji vám osobně hodně štěstí a doufám, že se příležitostně ještě znovu uvidíme. Mnohokrát děkuji. Rozprava je tímto ukončena. Zítra se bude konat hlasování a sezení do 18.15 hodin přerušeno. Popovič to úplně trafí. Pokud letra, meu senhor.